Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych zahájil schůzi výboru pro dopravu a cestovní ruch. Obdrželi jste návrh pořadu jednání. Ptám se, zda někdo má nějaké připomínky k programu schůze. Pokud ne, můžeme přejít k dalšímu bodu, což je schválení zápisu Souhlasíte, abych mohl považovat zápis z minulé schůze za schválený? Dobře, děkuji. Odsouhlaseno. Bod 3. Výměna názorů se zástupcem Evropské agentury pro železnice. Nejprve musím se omluvit, že zde Eh, nemáme eh, dostatečný počet eh, členů výboru, protože si musí zvykat na to, že budeme začínat včas. Oni si určitě zvyknou. Ale Marcel Versleip, vyslovil jsem to dobře? Ano, děkuji. Je tady, je tady z Evropské agentury pro železnice a on <clears throat> takže mm, Mm, nejprve koordinátoři, potom zbytek eh, členů a eh, máme harmonogram, který musíme respektovat jenom eh, Připomínám a tady, když budu mávat kladívkem, tak to není, že bych vám chtěl vyhrožovat, že vám ublížím, ale že se blížíte k, k časovému limitu. Mm, dám slovo panu Verslajpovi a děkuji, skutečně vám děkuji, že jste vůbec přišel a že jste se rozhodl dnes odpoledne s námi strávit určitý čas. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé musím říci, že to je pro mě velké potěšení a čest dnes zde hovořit před členy nového výboru TRAN, i když některé z nich z vás znám. Dovolte, abych v těch 15 minutách vám představil činnost a úkoly agentury pro železnice ERA. Začnu chronologicky a vysvětlím, co jsme učinili za těch prvních pět let existence naší agentury. Rok 2005 byl poznamenán skutečným začátkem činnosti naší agentury a velice rychlo, rychle se ukázalo, že máme dvě základní pokyny a to je bezpečnost a interoperabilita. Ale od samého počátku mm, my jsme řečili problémy v sektoru RMTS a my jsme se eh, stali tedy orgánem odpovědným za vývoj ERTMS a také i jsme eh, eh, založili jednotku pro vyhodnocování, abychom mohli i předkládat doporučení za naši agenturu. První milník to byl první Eh, to bylo první zasedání 1. září roku 2005. Možná je třeba abychom si připomněli, že národní orgány, a e, tady máme velice mnoho výjimek v sektoru železnic, že máme zde i ty národní orgány, které byly založeny ve stejném okamžiku jako ta Evropská agentura. A také i hm, jsme zahájili e, činnost, operativní činnost, to znamená bílou knihu, začali jsme najímat experty a e, hm, hm, jsme rádi, že jsme najali kvalifikované a velice motivované experty. Další pozitivní věc je fakt, že tento sektor od samého počátku také nás velice podporoval, často nás mm, kritizoval, ale mm, vysílal k nám eh, velice dobré odborníky, kteří znamenali velkou podporu tedy podpora ze sektoru. V roce 2006 eh, od 1. ledna jsme začali vyvíjet eh, eh, systém, management systému e RTMS, a také i mm, mm, jsme začaly plnit eh, deadliny, eh, lhuty, které eh, vyplývají ze zakládajícího nařízení a takhle jsme i měli převzít AATF, což byla organizace, kterou spravoval sám sektor a my jsme převzali jejich činnost, například interoperabilita, vysokorychlostní sítě a podobně. Také jsme i byli první agentura, která měla eh, tu výsadu, že mohla s komisí podepsat Memorandum of Understanding, kde jsme jasně definovali od samého počátku, jaké jsou různé úkoly a činnosti, které mají plnit různé strany dotčené. A já nebudu hovořit o detailech, ale my nyní potom máme ještě další tři agentury, které respektují stejný model. Začali jsme pracovat i na specifikacích. E, od samého počátku roku jsme vytvořili kontrolní, tedy řídící radu pro ERTMS a e, řídící skupinu. A tady začnu tak trochu anekdoticky, je to trochu teoretická tato prezentace, ale víte, že v ERTMS jedna z potíží, e, kterou máme, protože v roce 2005 Eh, byla zavedena řada změn a my jsme se rozhodli, že budeme mít eh, evropské eh, uznávané organizace, budeme používat i hodnocení zákazníků o jejich spokojenosti, takže to nám hodně pomohlo pro vytvoření společné normy. Také jsme i začali spolupracovat s notifikovanými orgány a asociacemi a s Evropskou normalizační organizací Celenek a ETS. Také jsme i rozvíjeli různou infrastrukturu a také jsme začali vyvíjet eh, první systémy mm, typu IT, tedy počítačové systémy v agentuře. Já jsem se rozhodl založit řídící výbor. Zde tento výbor je i zastoupen a ten se setkává jednou týdně, abychom zajistili spolupráci s různými odvětvími zastoupenými v agentuře. V roce 2007 jsme vydali eh, první eh, konvenční standardy pro infrastrukturu. Byl vytvořen první CSE TSM. Eh, byly tedy vytvořeny první zprávy TSI pro lokomotivy a pro vagony mm, pro osobní přepravu a také i skutečně bylo eh, eh, těžké tedy pracovat na budoucích definicích budoucí verze i RTMS. Také jsme začali pracovat s koordinátory koridoru, protože to je součást naší činnosti. My musíme zajistit koordinaci a spolupráci a pomáhat jim s jejich různými činnostmi při ekonomickém hodnocení nebo interoperabilita a podobně. Také jsme i spolupracovali s OTIFem, já myslím, že asi o tom hodně uslyšíte v příštích měsících, a s OSJD, což je bývalá sovětská organizace pro železnice. Také i jsme vytvořili eh, velice eh, sofistikovaný systém eh, administrativní zprávy a e, v roce 2007 se stalo jasné, že agentura musí velice rychle se rozvíjet a de facto v určitém okamžiku Mm, zde uslyšíte hodně o takzvaných open points eh, v železnicích. A ve většině případů to znamená eh, něco, o čem již diskutujeme po desetiletí a bez řešení. Eh, proto jsme měli velice jasný mandát a to znamená uzavřít všechny ty otevřené body a tedy to je právě i účel TSI a dalších norem. Také jsme i začali diskuze o novém právním rámci agentury, který byl zcela změněn ke konci minulého roku. A také od samého počátku bylo jasné, že je zde velká vůle na straně všech aktérů v sektoru, to znamená eh, jasně definovat eh, rámec úkolu agentury a rozšířit ho. Také jsme zorganizovali důležité setkání s agenturami, těmi národními agenturami pro bezpečnost NSA, takzvané a s panem Baratem, s komisařem a začali jsme eh, směřovat směrem k certifikacím a k takzvaným peer reviews mezi národními orgány pro bezpečnost. V roce 2008 jsme začali zvažovat nové požadavky, které vyplývaly z dohadovacího řízení o třetím železničním balíčku a dospěli jsme k závěru, že agentura by měla plnit nové úkoly, to znamená hledat nová řešení také. I jsme co nejrychleji se rozhodli, že začneme pracovat na takzvané cross acceptance, což požadoval po nás sektor jako takový a Teď je Patrik Dudu eh, z letectví byl trochu Eh, kritizován panem Kalova, protože certifikace odvětví trvalo jeden měsíc a stálo asi 20 milionů euro. Já jsem řekl Patrikovi, to je jednoduché, protože Galua má na starosti SNCF, tedy francouzské železnice, takže říci mu udělat něco pro lokomotivy, to trvá tři roky a stojí to 25 milionů euro. To je hezký příklad důvodu, proč jsme byli pod tak velkým tlakem ze strany sektoru, abychom co nejrychleji vytvořili takzvanou cross acceptance na to zatím nemáme žádný rozpočet a žádné personální zajištění, proto jsme solidárně vytvořili a anticipovali jsme vlastně tuto budoucí činnost tím, že jsme vytvořili jednotku pro cross acceptance. Další důležitý milník to bylo to byla nová verze ETCS, verze 2.3.0D, která je nyní plně funkční v agentuře a Eh, funguje to a zdá se, že funguje dobře. V neposlední řadě také i nyní eh, eh, my, my vytváříme nový návrh Baseline 3, který by měl být finalizován do konce tohoto roku. Jak jsem řekl, pracujeme na nových iniciativách, to je cross acceptance, potom typ eh, licencí, certifikace, to je velice důležité. A vlastně velice rychle se ukázalo, že s těmi novými předpisy, novým mandátem, s novými požadavky od sektoru a eh, i národní orgány eh, neustále tedy na nás apelovali, abychom vyvíjeli velký tlak to všechno by, pardon, vyvíjelo velký tlak na agenturu a proto my jsme i e, jednali v tomto smyslu s komisí, když se jednalo o rozpočtu na rok 2010, abychom mohli plnit tyto úkoly. Víme, že potřebujeme stabilní právní prostředí, které je absolutně nezbytné i pro rozvoj dlouhodobých aktivit, jako je například, jsou ty aktivity v železničním sektoru, které jsou vždy dlouhodobé také i e, využíváme zkušenosti z nových technologií, z, z aplikace nových pravidel a čím dál více musíme e, koordinovat lépe všechny dotčené subjekty. Vždycky říkám, že naše agentura to je jediné místo v Evropě, kde se scházejí všechny zúčastněné strany a v sektoru železnic jich je spousta, ať jsou to národní orgány, ať jsou to další uznávané organizace, ať to jsou to normalizační organizace eh, a tak dále. Je to tedy velká výhoda, kterou máme, ale na druhé straně znamená to velkou koordinaci a velkou eh, snahu o koherentnost. Možná, že Tady tento slide vám ukazuje, na čem pracujeme, jak to funguje. Vlastně my pracujeme na e, e uznávané organizaci v sektoru, tento institut, to všichni znají, CRI, LFA, UITP, hm, Public Transport, veřejná doprava, URA a kombinovaná doprava pod hm, UIP, UNIFIT, e, a ETF, takže skutečně prozatím probíhají diskuze. ETF to je asociace odborů a to jsou první kategorie partnerů našich, naší agentury. Potom máme experty z 25, pardon, 26 vnitrostátních národních orgánů nebo agentur pro bezpečnost železničního provozu. To jsou velice aktivní partneři. Potom i předsedáme eh, pracovním skupinám agentury za eh, podpory eh, té kontrolní skupiny pro ekonomiku pod, o, mm, vy, kteří znáte železnice, tak víte, že tam všechno trvá třeba 25 let, než e, se dosáhne konsensus. Ale teď nepotřebujeme konsensus. Mm, my neseme tedy tu konečnou odpovědnost a je to na nás, abychom přijímali finální doporučení. I mm, většinou jsme za to samozřejmě kritizováni všech, za tyto návrhy a po konzultacích, pokud je to nutné, tak i e, jednáme se zástupci klientů, zákazníků přepravy a pokud je to nutné, i máme zde ten e, výbor e, pro mm, sociální záležitosti, potom výbor složený z členských států a opět mm, poté, až se přijme to konečné pravomocné rozhodnutí, je to klasické schéma. Velký rozdíl je, že mm, Mm, v našem sektoru je veliké množství, celá škála eh, e, expertů. A teď budu pokračovat francouzsky. A nyní velice rychle bych odpověděl na tuto otázku a pokusil se shrnout jako závěry, vlastně schrnout, eh, jaké problémy má řešit naše agentura v příštích letech. Za dva, za tři roky bychom měli vyprodukovat Toto nám ukazuje hm, Eh, eh, tedy to skládačku železniční dopravy, kterou musíme vytvořit a zkompletovat, to znamená stávající technické specifikace pro eh, tedy železniční vozy a pro síť v Evropě, potom rozšíříme pole působnosti TSI, abychom mohli pokryt celou síť s tím, že musíme si ujasnit, kde to končí, například kde končí sítě lokální dopravy nebo tedy městské dopravy, příměstské dopravy, kde začíná železniční doprava a cross acceptance. Cross acceptance. My jsme změnili zcela filozofii naší agenturu. Agentura musí definovat pravidla do budoucna, abychom garantovali budoucí investice, ale není především, pokud je o cross acceptance, musíme být z toho, co máme a musíme vyhodnotit stovky, stovky národních pravidel, stanovit jejich ekvivalence, v čem jsou si podobné a eh, jak jsem řekl, abychom dva, 25krát nedefinovali stejnou lokomotivu stej, a nepoužívali stejnou kategorii expertů a máme zde ten slavný systém Safety Management System, systém řízení bezpečnosti, který platí pro železniční společnosti, pro eh, správce infrastruktury, pro provozovatele dopravy, pro údržbu. To je klasický systém. Domníváme se, že za dva, za tři roky se nám to podaří ukončit, že ukončíme eh, to gro, to gro naší práce, která se týká TSI, těch metod bezpečnosti, cílů bezpečnosti, které jsme definovali. Čím dál více a více budeme i muset pracovat na údržbě, na pomoci, na v těch podpůrných aktivitách na železnicích. Od roku 2012 budeme mít novou verzi RTMS, která bude kompatibilní se předchozí, ale je to úplná revoluce v železničním sektoru. A rovněž i já myslím, že to je velice důležité. Také budeme muset rozvíjet tento náš další úkol, to znamená vzájemného uznávání pravidel a systému a procesů eh, mezi členskými státy a národními orgány a všemi dotčenými subjekty v systému. Ještě bych měl zdůraznit zcela zásadní roli, mm, která je součástí eh, debaty jako takové. Až budu hovořit o závěrech agentury, tak musím zdůraznit zásadní roli národních orgánů. V letectví zde máme národní agentury pro letectví, které mají za sebou dlouhou existenci. V železničním sektoru tyto agentury, tyto orgány jako naše agentura s výjimkou eh, Velké Británie a Německa jsou zde asi dvě, tři omezené výjimky. Dnes mezi různými orgány pro bezpečnost provozu, tak eh, zde máme 300 eh, tisíc, eh, hm, pardon, mají asi 300 hm, osob až tyto orgány, průměr je 200 zaměstnanců, ale ne všechny ještě hm, úplně dozrály, tak jak by měly, ale jejich role eh, a odpovědnost je obrovská a proto věnujeme velké prostředky právě na jednání, na tu interakci s národními orgány. Během konference, která eh, eh, následovala po nehodě ve Věrečo, tak pan Tajány, komisař, řekl, že hodlá posílit roli agentury a nedávno eh, i byl eh, napsán dopis, který dostal pan místopředseda od aktérů, eh, dotčených subjektů v sektoru, kteří všichni apelují na to, aby se posílila role agentury. A to je velice dobrá věc, když takto budeme posíleni, ale to trochu schizofrenie pro nás, protože často stejní pro, mm, experti říkají, že těžko mohou vůbec s námi držet krok a řada národních orgánů po nás chce, abychom trochu zpomalili tuto činnost, toto tempo pracovní. A mm, jak jsem již říkal před chvíli, také i musíme e, doplnit, zkompletovat tu skládačku a posílit roli agentury. Jak víte, máme roli, kterou musíme sehrát, jako Evropa má svoji roli a často se zapomíná na jednu důležitou věc a to je, jak důležitý je celý průmysl a to tento sektor železnic, možná jeden z posledních sektorů, kde Evropa je lídrem ve světě, hraje vůdčí roli, pokud je třeba i o výrobu eh, železni, eh, eh, železničního vybavení a vagónu a podobně. Takže zde i proto jsou, je důležité, abychom měli dobré evropské normy. V případě RMTS poté, co se nám podařilo si udělat trochu pořádek při jejich vývoji a realizaci, tak víte, že my jsme Austrálie také přijala, i Mexiko, a i Čína, Indie, tedy Saudská Arábie, Maroko a nedávno i poslední dvě země, které přijali naše RMTS, to je Nový Zéland a Libie. Dvě odlišné země. Jasné, že je tedy nepřijímají proto, aby byly interoperabilní s evropským systémem. Nepřijímají je proto, protože to je velice rozvinutý systém, který lze jen tak hned vzít a použít. I také spolu s národními orgány jsme vytvořili takovou reflexní skupinu, skupinu, eh, pracovní skupinu, která se nyní zabývá budoucností. Proč? Protože Eh, posílení spolupráce, ale i audit, kontroly a vzájemná důvěra mezinárodními orgány, eh, to je eh, jasný imperativ a to musí být klíčové pro rozvoj celého systému. A tudíž byla vytvořena ta pracovní skupina, která spolupracuje s národními orgány, takže není zde žádný konflikt, kompetenční konflikt zde žádný není. A tato skupina se zamýšlí nad tím, jak třeba i na dobrovolné bázi rozvíjet tyto aktivity. To byla velice stručná prezentace, ale doufám, že všichni jste obdrželi eh, tedy eh, USB, na kterém naleznete celou tuto prezentaci. Eh, všechny tyto materiály jsou k dispozici a můžete si je vzít. Tady máte například vývoj bezpečnosti v Evropě v roce 1970 byl asi 400, došlo asi k, k úmrtí asi 400 pasažerů. V současné době je to méně než 100. V loňském roce to bylo pouze eh, něco přes 40 ve všech členských státech. To znamená, že železniční bezpečnost se skutečně stále zvyšuje. V současné době je na mimořádně vysoké úrovni. A eh, my chceme se postarat o to, aby eh, tato vysoká úroveň bezpečnosti eh, byla i nadále. Eh, ta situace pochopitelně může být jiná v různých zemích, například v těch systémech, které liberalizují systém, ale i v těchto zemích nacházíme stejný vývoj, tak jak to nacházíte ostatně i v té zprávě, kterou jsme předložili. Víte, že celá řada těchto nových činností se týká tedy eh, E, naší e, agentury. Pro nás to představuje stálou výzvu, někdy je to výzva mimořádně náročná, ale přesto máme pocit, že další e, vývoj povede cestou dalšího posílení vzájemné důvěry a zdá se, že všichni se shodujeme na tom, že budeme posilovat také úlohu naší agentury. Děkuji vám za pozornost. Rád budu reagovat na vaše připomínky, popřípadě otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za uh, tuto prezentaci. Eh, myslím si, že nejprve dáme slovo koordinátorům. Myslím si, že můžete mít každý tři minuty. Pan Kroš za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za váš úvod. Já budu velice stručný. Moje otázka, vy jste vlastně odpověděl na ní, vy jste řekl, jaký je challenge, jaká je výzva do budoucna a já se ptám, jak vidíte agenturu, eh, která eh, postupně by měla eh, mm, tedy nahradit národní orgány. A druhá otázka, pardon, být nahražena národními orgány. A druhá otázka, to je otázka bezpečnosti a liberalizace železniční dopravy. Vy jste také na to odpověděl, ale částečně, tedy jak vy vidíte ze střednědobého pohledu, jak bude zaručena bezpečnost na síti, s tím, že ale zároveň bude probíhat liberalizace, tak jak jsme již ji nastartovali. A třetí otázka se týká technické interoperability. Ptám se, podle vašeho názoru a vašeho odhadu, E, co je třeba ještě učinit, e, aby se zlepšila technická interoperabilita, e, vzhledem k tomu, že víme, že to je slovo nebo to je interoperabilita je něco, co je problémem v železniční dopravě. Děkuji za socialisté demokraty, pan El Kudroj. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, za tato úvodní slova. Tato agentura je teprve ve stádiu výstavby, sice dosáhla hodně věcí, ale ještě ne svého cíle. Vy jste se zmínil o různých tématech. Zdá se mně poněkud obtížné, abychom odpoutali tuto agenturu od normálního dění při železniční dopravě. Poslední týden jsme si vyslechli různé špatné zprávy a to v nákladní dopravě. Tam ta situace zdaleka není dobrá, to platí pro Německo, pro Francii, pro Belgii a dokonce možná i pro jiné evropské země. Jistě tady hraje mnoho faktorů určitou roli, mimo jiné také hospodářská situace. Ale vy jste se zmínil také o tom, že existují určité technické specifikace. O co se jedná? Jedná se také o investice, o otevírání trhu, o důvěru ve specifikace. Proto se ptám, myslíte si, že vaše agentura může splnit určitou roli? protože my potřebujeme určitou eh, reformu reformu, ve které byste vy pracovali jako koordinátoři a jaká opatření je třeba udělat tak, eh, aby železniční odvětví zůstalo, dosáhlo většího podílu na trhu. Já mám takový pocit, že schází koordinace mezi infrastrukturou, to, že je asi obtížné mít dobré mezinárodní propojení a právě v tomto ohledu by agentura mohla hrát důležitou roli. Jak jsem řekl, mezi agenturou a mezi infrastrukturou a mezi tím zbytkem. Jak chcete zareagovat? Chcete některé kompetence posílit? Děkuji, pan Krama za zelené. Děkuji za zprávu. Já mám čtyři otázky. Jednak, existují konflikty s cross acceptance. Jedna země řekne, že nechce tyto lokomotivy akceptovat a vy musíte potom říci, zda je tento tato námitka oprávněná nebo ne. EETMS, vy jste řekl, že funguje dobře je zajištěno, že nebude existovat žádné eh, financování, spolufinancování ze strany Evropské unie, když nepoběží ERTMS. Víte, že je tady určitý rozpor. Je tento rozpor již vyřešen nebo ne? A za třetí, existují právní přepážky, překážky pro vaši agenturu? Je třeba, aby se rozšířily její kompetence nebo jste spokojen s tím objemem dosavadní kompetencí? A jak to vypadá eh, s ekologickou kompetencí, s environmentální kompetencí. Víme, že ERA zřídila určité centrum pro životní prostředí. Jedná se o ekologické dopravní prostředky, ale hluk, emise, zásobování energetikou, to jsou problémy, které ještě zůstávají. Myslíte si, že zřídíte něco takového podobného? Například, že e, železnice budou z 25% zásobovány atomovým proudem. A jak to vypadá? Myslíte si, že to zlepší e, vaše reputaci, nebo jak chcete postupovat? Děkuji. Děkuji. Poslední je pan Van Dalen, místo předseda výboru. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád obrátil na obsah, na bezpečnost. Vy jste hovořil o tom, že ERTMS funguje dobře, ale je tomu skutečně tak? Protože v Nizozemí v posledních letech v železniční nákladní přepravě jsme měli skutečně velká železniční neštěstí, například v posledním týdnu. A různé instance hovořily o tom, že práce ještě zdaleka nebyly ukončeny, protože potřebujeme ERTMS+. Potřebujeme skutečně z krátkodobého hlediska takový bezpečnostní systém, který pod rychlo 40 kilometrů bude mít ještě možnost správně brzdit. Různé instance řekly, že potřebuje určitou mezifázi, tak, aby tento automatický zabezpečovaný systém, zabezpečovací systém fungoval. To stojí miliony ale víme, že bychom tím dosáhli takového systému, který by umožnil i při nižších rychlostech, aby se vlak okamžitě zastavil. Otázka zní, je něco takového možné v této mezifázi, anebo je zapotřebí mít systém ERTMS+. E pak existovaly velké diskuze na téma bezpečnost ohledně nákladní železniční dopravy. A odpovídající instance zabývající se železniční nákladní dopravou řekly, že potřebují jiné obnovy materiálu, protože jinak nejsou eh, schopny převážet od 1. ledna zboží po železničí. Takže existuje určitá lhůta, určitý požadavek od 1. ledna musí dojít eh, k určité rekonstrukci, jinak eh, bychom se dostali do tíživé situace v železniční nákladní přepravě. A druhá otázka, jak to vypadá skutečně s bezpečnostní v nákladní železniční přepravě? Já jsem slyšel v minulých týden, týdnech určité zprávy a já jsem se chtěl od vás dozvědět, co do obsahu a co do procesu, jak se chopíte těchto dvou otázek. Děkuji, pane Vandale. Já si myslím, že teď eh, si vyslechneme odpovědi a potom zahájím druhé kolo otázek a připomínek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím také se skupit některé ty odpovědi, tak abych eh, odpověděl co nejvíce podrobně. První otázka, to je velice citlivá, tedy druhý železniční balíček, jak dobře víte, stanovíte, že zároveň s námi byly vytvořeny i ty národní agentury, národní orgány. Jeden z důvodů byl eh, eh, to, že členské státy si velice přáli eh, mít pod určitým dohledem železnice a druhý důvod byl, abychom správně mohli provádět kontrolu nad železnicemi. To znamená velice silné zapojení národních orgánů a dnes především my hrajeme koordinační roli, která funguje velice dobře, protože poptávka po ní je velká. A jak jsem řekl, v každém případě ta logika to chtěla, tak abychom možná eh, získali větší a důležitější roli v oblasti auditu a kontrol nad aktivitami různých agentur. Proč? Národní agentury z definice věci Eh, v podstatě jsou eh, takovou prodlouženou rukou ministerstev a železničních společností a eh, často proto kvůli té nedostatečné nezávislosti mají potíže. Já nevím, pokud dojde k nějakému vývoji, tak asi tímto směrem. Někteří kolegové z národních orgánů jsou velice polichoceni, že by naše agentura mohla být zrušena, ale je logické, aby zde existovala velká koordinace, i když to je rozhodnutí politické. A hm, takže Evropská agentura spolu s národními agenturami vytváří ten systém. Liberalizace a bezpečnost eh, hm, hm, pana, pana Fandera. První věc je, že v oblasti železnic tak tam je úplně jasné, evidentní, a to zjistíte ze všech analýz eh, i z Eurostatu, situace se značně zlepšila a zlepšuje. A bezpečnost na železnicích je daleko, daleko vyšší než u dalších e, typů dopravy. To je jasné. Nicméně, eh, vykolejení nebo hm, hm, tedy přerušení dodávek a výpadky různé, tak to existuje, ano, to k tomu dochází. A Mm, zde, proto je třeba si vyměňovat zkušenosti. A když většina evropských zemí se opět vrátí k silniční dopravě, tak to bude velmi špatné, bude to citlivé. A je logické, že při určitých nehodách Každý křičí oje, oje, ale musíme si klást otázku, jakou příčinu mají tyto nehody. V případě Věrečov, eh, tak zde po této velké nehodě, havárii, tak jsme vytvořili pracovní skupinu, která, se, eh, která analyzovala eh, mm, mm, tuto havárii a zajišťovala výměnu informací a zkušeností, ale opatrně, protože vždycky takovéto havárie jsou věcí citlivou. A takový příklad liberalizace. Zde můžeme si říci otevřeně, v okamžiku, kdy Spojené království zažilo tři velké havárie, tak mm, mm, mm, také byly tyto diskuze, ale dnes asi eh, Spojené království má velké zkušenosti s bezpečností. Právě proto Důležité je, aby díky transparentnosti, kterou zavádíme, protože všechno se zveřejňuje, údaje, pravidla, my eh, chceme, abychom eh, monitorovali všechny železniční společnosti. Proto hrajeme tak důležitou roli. Interoperabilita. Technická interoperabilita, to je velká otázka. My jsme začali tedy vysokorychlostními eh, vlaky a nyní Eh, eh, pracujeme na tom konvenčním sektoru a mm, eh, musí to být tedy vybavení železniční, které musí respektovat společné normy. Takový příklad. Asi jste slyšeli o type certification, o typové homologaci. Eh, tedy mm, průměrný typ, průměrný typ lokomotivy, to je tedy určitý park, eh, eh, vozový park a my tedy se snažíme, my se snažíme tedy přijímat veškerá technická opatření za podpory průmyslu, tak abychom toto změnili. otázky Alcaroiho, nákladní přeprava, železniční přeprava. Celkově lze říci, že v Evropě je situace taková, že můžeme hovořit o navýšování jak v oblasti osobní přepravy, tak v nákladní přepravě. U vysokorychlostních Vlaku můžeme hovořit o určitém dalším rozkvětu v tomto odvětví. Ale je třeba zohlednit následující. Železnice je jedno z posledních odvětví, kde Evropa vede. A v Evropě se staví celá řada železničních tras a další trhem, který má před sebou budoucnost, bude spíše Čína. Když se podíváme na Saudskou Arábii, když se podíváme na Brazílii, tak zjistíme, že investice do silniční přepravy se tam zastavují a investuje se více do železnice, což znamená, že ten vývoj se ubírá jiným směrem u železniční dopravy. Nákladní železniční přeprava má určité potíže. A to souvisí s tím, že eh, není absolutně bezpečná. Tam vám dávám za pravdu, ale pan Krama sám řekl, že infrastrukturální problémy je něco, co i nadále přetrvává. Co můžeme udělat? napřed. Musíme být transparentní. Musíme učinit určitá opatření, musíme říci, že lokomotivy budou vypadat tak a tak, nebo nákladní vozy budou vypadat tak a tak. Tak eh, dobře, ale znamená to, že se musíme zakládat na celohospodářském hodnocení, když budete využívat dvě lokomotivy, tak to znamená, že v celé Evropě potřebujete určitý systém a my u toho musíme hrát určitou roli. To je jasné. To závisí na důvěře také jednotlivých institucí vůči Evropské agentuře. Když se řekne, že se bude monitorovat jenom státě, tak eh, prosím, ale tady se nepostupuje vždy jednotně. A důležité je skutečně vybudovat atmosféru důvěry. A pokud jde o ERTMS. První věc. Situace v Nizozemsku samozřejmě Eh, je založena na systému ERTMS, který byl eh, vypracován, vyvinut v okamžiku, kdy se vyvíjel eh, systém 230D. Takže mm, i jiné členské státy se s tím potýkaly, vyvíjeli systém v době, kdy ta norma ještě se nestabilizovala. To byl problém. Je třeba se mu úplně vyhnout právě díky baseline 3 protože baseline 3 se bude používat ve všech zemí a vyřeší se tím všechny problémy, se kterými se teď potýkáme 10-15 let při vývoji norem. Ve, spo- ve Nizozemí, Nizozemsku byly vyvinuty tři pro, projekty ERTMS, eh, neznám detaily, ale tam měli problémy s koordinací kvůli eh, rozdílným normám. Eh, potom přechod na RTB. Takže E, takže zaprvé to je úplně zakázáno, protože nelze se vrátit tomuto systému. Teď e, jde právě, abychom, e, je to, je to něco, co existuje třeba u Talisu, ale jde o to, abychom měli jeden evropský systém. Za druhé, tento problém není přejít k TB nebo TB+. My jsme měli obrovské problémy a snažili jsme se mm, na základě poptávky ze členských států a od e, eh, e, eh, společností, které spravují infrastrukturu, tak jsme chtěli, aby ten systém fungoval, abychom měli zkušenosti, které e, nám zaručí, že třetí verze, verze 3 tohoto systému od samého počátku bude korigovat ty problémy, které předtím se objevovaly a které jsme museli řešit. Je dost udivující, že zde existuje obrovská rozličnost v tom, jak eh, se to kde řídilo. Zde ty společnosti, které spravují infrastrukturu, tak eh, eh, i jiné společnosti to řídili různě, různorodě a my teď jsme všechno dali na stůl koordinační skupině a všechno by teď mělo být upraveno v systému. Eh, A já bych chtěl ještě jednou se vrátit otázce bezpečnosti železniční nákladní přepravy. Musíme i zde stanovit priority. V důsledku liberalizace došlo k určitému vývoji ale vše se dělo víceméně podle starého systému, ne podle nového. Železniční společnosti měly určité systémy řízení provozu a tato nehoda, která se stala, byla způsobena starým systémem. Co my provádíme? S národními orgány a se specialisty provádíme šetření, a vedoucí jednotlivých referátů to potom sledují dále. Zatím ještě nevíme, zda se jednalo o negativní vývoj nebo ne, ale vše velmi pečlivě monitorujeme. Část diskuze se odehrává také v členských zemích. Když se mají zabrzdit vlaky, a když dojde k nějaké nehodě, tak vždycky to má negativní dopad a klademe si vždy otázku, jak je možnost analyzovat nějakou nehodu. Vysvětlení je mnoho. Ale u agentury to vypadá tak, že jednotlivé národní agentury si vyměňují zkušenosti. Ještě stručně dva body a tím končím. Právní problémy, pokud jde o kompetence to řekl pan Karamre. Zde agentura, a to nás nutí k tomu náš management, my musíme plnit úkol a mandát, který máme. Teď máme právní rámec, který nám umožňuje pracovat na těch úkolech, které máme. A jedna věc eh, jasně vyplynula z konference o Viarečo, a to je, že všichni partneři, všechny orgány chtějí, abychom i my již nepřijímali novou legislativu, protože teď máme spoustu různých norem, které se přijímají a předpisů a ono je to těžké měnit neustále legislativu ještě předtím, než nabide třeba účinnosti. Ta stará, to je těžké. A je třeba tedy spíše věnovat eh, úsilí nějakým střednědobým vizím. Takže první, e, další etapa bude právě toto. Prozatím máme určité významné úkoly. Nevím, jaká bude eh, ta další etapa, asi nejspíš posilování eh, agentury vůči národním orgánům pro bezpečnost, ale dnešní právní rámec nám dává možnost plnit úkoly, které nám byly uděleny. A možná, že trochu anticipuji eh, rozpočet, který bude předložen. To by se mohlo zkomplikovat. Pokud je o životní prostředí, zde tady to není tak viditelné a asi snad o tom bude se i hovořit zítra ve Švédsku. Takže eh, to je vlastně tematika průřezová, která prochází napříč veškerými našimi aktivitami, ať je to STI, ať je to vozový park, kolejová vozidla, tedy ať eh, to hm, tedy přijímáme veškerá opatření eh, pro životní prostředí. Za druhé, i když železniční sektor Eh, přímo není kompetentní pro životní prostředí. To není přímo naše kompetence. A mm, mm, sektor jako takový eh, musí eh, rozvíjet nové technologie, mm, které se týkají úspor, techn- e-, e-, úspor energií a podobně, tak, aby se snížil dopad, negativní dopad na životní prostředí. Zatím nemáme žádné horizontální aktivity v této oblasti. To znamená, my eh, tyto aspekty vždycky integrujeme do různých předpisů a norem. Osobně si myslím, že to je typicky oblast, kde asi agentura by se měla rozvíjet. A eh, tato e ekologická problematika nebo životní prostředí, to asi eh, je něco, co eh, musí být s naší prioritou i eh, technicky řešeno. Mm, řečeno by to bylo určitě velice užitečné. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Ještě máme několik řečníků, kteří požádali o slova, přitom máme jenom asi 20 minut. Já si velice vážím těch vašich vyčerpávajících odpovědí, ale přesto bych byl rád, kdybyste eh, zvážil eh, i tento fakt, pan Bat. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Jenom taková otázka. Já souhlasím s panem pan Krskypem ohledně bezpečnosti na železnicích, ale nicméně zde pořád jsou určité problémy na hranicích různých zemí nebo mezi různými zeměmi, kde eh, ta pravidla jsou vnitrostátní většinou. A já se tedy ptám, kdy si myslíte, že eh, dospějeme k určité harmonizaci těchto pravidel? Eh, bude to někdy v dohledné do budoucnosti, anebo pořád ještě to zůstává v kompetenci národních orgánů? Máte nějakou možnost, jak tlačit na harmonizaci i harmonizaci kontrol ex post? Děkuji. Pan Ugias. Asi mikrofon. Mikrofon, prosíme. Dvě rychlé otázky. Vy jste hovořil o analýzách, o studiích eh, těch různých národních sítí, těch hlavních sítí i lokálních sítí a regionálních sítí. Takže můžete nám něco říci ohledně kritérií a o eh, těch problémech, které jste vytipovali? A za druhé, otázka bezpečnosti. Zde se vrátím k 29. červnu, tedy eh, havárie ve Viarečo. Eh, ta, pr, zde já myslím, že pro hm, agenturu to bylo jasné. Já se ptám, zdali eh, Zdali jste věnovali i pozornost těm různým úrovním odpovědnosti, to znamená co eh, eh, vlastně čím byla vedena vaše aktivita, když jste analyzovali tedy eh, to, jak se chovala údržba, správce sítě, tedy infrastruktury, ta společnost, která provozuje železnice konkrétně. Ptám se, jaké byly problémy spojené s určením té kompetence mezi orgány, národními orgány a vaší agenturou? Bilbao. Pan Bilbao. Děkuji. Já po té, co jsem si vyslechla vaše expoze, tak mám otázku. Zdali, já předpokládám, že asi víte, že znáte návrh e, nařízení Rady a Evropského parlamentu e, o ne, ne, evropské síti nákladní dopravy. Já bych chtěla vědět, teď podle eh, toho expoze, jaké jsou problémy, které mají naše sítě eh, a jak vy hodnotíte tento nový návrh na řízení a mm, my eh, víme, že zde máme spoustu různých sítí, které mají velké problémy a především s bezpečností. A já se ptám, do jaké míry se tyto sítě vzájemně doplňují a zdali ty sítě, které jsou součástí přílohy tohoto návrhu, toto, mm, tak se ptám, zdali tedy, jak ty do toho zapadají a z vašeho, podle vašeho názoru, eh, jaké problémy by mohl eh, představovat tento nový návrh nařízení. Děkuji. Děkuji, pan Liberacký. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já mám otázku, která je možná teoretická. Myslím si, že jednou krize v Evropě skončí. Co si myslíte, že se stane pak? Eh, Eh, eh, budeme mít možnost eh, dobrat se toho své nové pozice, o kterou tolik stojíme, nebo nemůžeme, ne, si myslíte, že nemáme očekávat žádné kvalitativní změny? Nakonec, pokud nikdo jiný se nehlásí, tak dovolte, abych já jako předsedající něco řekl. Já také mám obavy, týkají, které zde zazněly ze, ze, ze úst zástupců různých členských států. Týká se to hlavně nákladní dopravy. Eh, hlavně jde o to, že nákladní eh, vagony vlastně eh, nejsou schopny přejíždět přes hranice dostatečně rychle. Kromě toho, a tím navazuji na to, co řekl pan Bak, a to souvisí s harmonizací. Jedna z otázek, kterou musíme řešit, jsou ty nejrůznější způsoby mm, spoplatnění. Například, jestliže půjdete do Lille, tak eh, vlastně čelíte třem různým eh, systémům a režimům spoplatnění. Čili eh, myslím si, že právě nákladní doprava představuje oblast, kde máme obrovské obavy. Ehm, kromě toho existuje velký rozdíl mezi západní a východní Evropou. To souvisí se zajištěním infrastruktury a těch vysokorychlostních eh, vlaků, vůbec definice těch vysokorychlostních vlaků a je třeba si uvědomit, že definice, která je používaná ve východní Evropě, se velice liší od definice používané v Evropě západní. A další věc, která mě zajímá, je věc, která vlastně chtěl bych vědět více o těch eh, pracovních eh, skupinách. Zajímalo by mě, eh, jestli ty historické železnice jestli tyto železnice historické musí být také registrovány eh, na základě té směrnice o bezpečnosti. Já si myslím, že tyto eh, historické železnice pochopitelně jsou víceméně eh, mají výjimku, ale mě by zajímalo, co uděláte pro lidi, kteří by potom chtěli tyto vlaky dát na normální železnici. Máme na to 15 minut. Děkuji, pane předsedo dobrá tedy pravidla a problémy na hranicích. Samozřejmě, my jsme začali připravovat katalog všech národních pravidel pro bezpečnost, bezpečnosti a nyní i technických pravidel, takže to je um, ta aktivita Cross Apps Acceptance. Zítra předložíme takový materiál, který je uh, takovým základním rámcem pro tu skládačku to je taková skládačka vlastně a mm, na železnicích máme bezpečnostní pravidla, technická pravidla, potom máme i asi další neaplikovaná pravidla, něco, co vůbec, kde vůbec pravidla nejsou a aplikuje se to. Takže jde o to vytvořit si takový katalog těch nahlášených pravidel a nejprve je dobře definovat, identifikovat my Eh, nej, mám, začneme těmi dvěmi, třemi procenty pravidel, která byly notifikována a nyní se zabýváme asi 50 procenty nepravidel a jde o to vytvořit si takový katalog a Právě ta přidaná hodnota bude v tom, že budeme porovnávat, eh, definovat, eh, v čem jsou stejné, v čem jsou ekvivalentní a budeme se snažit eh, vyřešit takové ty problémy, jako třeba ve vlaku máte hasicí přístroj určité normy, který nemůže být použit třeba za hranicemi v jiném členském státě. Tak jde o to vytvořit si tento katalog, to je ta činnost cross acceptance a jde o to nejprve skompilovat ty normy, jde to velice rychle, máme ambiciozní mandát, abychom mohli rychle pokročit před s touto věcí. A nejčastěji konstatujeme, že ta pravidla jsou identická, principy jsou stejné, ekvivalentní, ale je třeba mm, ale eh, potom eliminovat to, aby se vždycky nemuselo všechno kontrolovat, jakmile se přejedou hranice. Často je to zbytečné. Pokud jde o otázku sítí, dnes eh, naše pravidla TSI platí pro všechny transevropské sítě, i pro vozový park a pro eh, vše, čemu se říká often. Jde o to rozšířit aplikaci TSI je třeba, aby partneři a členské státy dobře definovali, které sítě spadají do těch prováděcích pravidel a mm, které ty sítě jsou výjimuty, jako například e, ty historické železniční sítě a podobně. Pokud jde o havárii ve Viarečo, tady jsme velice opatrní. Dnes nemáme ještě zprávu od Národního vyšetřovacího orgánu Itálie ehm, a první krok pro nás to znamená dostat zprávu od tohoto vyšetřovacího orgánu. Já zde chci vzdát hold eh, eh, italskému národnímu orgánu, který velice rychle a e, v součinnosti s námi, informoval ostatní orgány pro bezpečnost i e, poskytl ty e, nezbytné tedy technické údaje, jako například jaké šasy byly tam použity a podobně a k čemu tam došlo, tak aby bylo možné vše rychle zkontrolovat. Samozřejmě E, vždycky taková havárie má nějakou příčinu, dojde, tam došlo tedy k problému na podvozku, k potom proražení určitých částí, ale my dnes opakuji závěry, které by byly předloženy vyšetřovacím orgánem. To je zásadní zde. A i když e, zde e, naše delegace s nimi pracovala a vidí, e, jednáme s nimi mm, e, <clears throat> průběžně, ale nemáme ještě jejich závěry. Potom zde byla otázka, zdali jsou zde i kompetenční problémy, spory mezi agenturou a národními orgány. Opatrně říkám ne zatím. Naopak, vztahy jsou velice dobré, protože my všichni, nebo my všichni jsme děti druhého balíčku a především společně pracujeme na novém systému. My jsme opustili systém, který podléhal autoregulaci a teď máme systém, který bude regulován jinými orgány, jinými aktéry. To je velice těžký úkol. Eh, někdy hovořit o deregulaci, to je eh, eh, špatný termín. Došlo k liberalizaci, ale ne k deregulaci. Takže vztahy jsou dobré, je možné, že asi, až naše role se bude posilovat, tak ty diskuze třeba budou někdy napjaté, zajímavé, ale všechny národní orgány akceptovaly návrh, který jsem předložil eh, po konferenci o Vě- ve Viarečo vytvořit eh, pracovní skupinu, která bude se zabývat naší rolí a reciproční rolí všech orgánů. To je velice pozitivní a doufám, že to bude pokračovat eh, se stejným nadšením. Nová evropská síť. Zde, paní, je zde velká výhoda. Je to nová věc, takže to musí i e, splňovat nové technické specifikace. Takže z definice věci e, to budou normy, které budou interoperabilní, maximálně interoperabilní. To je pozitivní zpráva. Musím však říci, že v této oblasti, jako i v jiných oblastech, jsme museli dbát na to, protože zde, ty, že aby ty investice, které se realizují, byly v souladu a ne vždy tomu tak je, když se pracuje na těch velkých projektech, velkých koridorech eh, a eh, zde je třeba tady aplikovat evropská pravidla. Je jasné, že tato síť bude mít i eh, problémy s eh, nedostatečnými kapacitami, třeba nedostane ta nákladní doprava eh, takovou prioritu. Zde třeba máme příklad v Belgii, my mm, mm, jsme měli velké problémy a s pracovní silou například, takže tato iniciativa je dobrá, ale nemáme a nemůžeme, i kdybychom rádi, nemůžeme vydávat stanoviska týkající se Eh, projektů, eh, konkrétní sítě, konkrétní trasy. Můžeme říkat ano, respektuje či ne technické normy, respektuje princip interoperability, princip bezpečnosti dopravy, ale my nemůžeme eh, posuzovat, zda ten projekt něco přináší. To je, na, to je tedy na komisi, na dalších orgánech. My teď diskutujeme o protokolu spolupráce s Evropskou investiční bankou, abychom mohli říci, ano, tato, eh, tento projekt respektuje normy interoperability a podobně. Eh, a pokud ne, tak musí být ten projekt v tomto smyslu korigován. Ještě dvě věci charging, eh, zpoplatnění, Na, za to my nejsme zodpovědní, ale souhlasím já s vámi mohu jen eh, eh, souhlasit v té otázce týkající se východní a eh, západní Evropy. Já si myslím, že ve východní Evropě skutečně existuje, existují značné kompetence, ale pochopitelně je třeba říci, že nejsme slepí. Před několika dny jsme měli setkání a pochopitelně v finanční situace byla tak závažná, že to má dopad na celou železnici. Eh, v současné době se snažíme nějakým způsobem eh, definovat společné technick, společná technická pravidla, ale je naprosto jasné, že toto pro nás představuje v současné době problém. A co se stane, až dojde k oživení eh, železnic? Globálně řečeno, pořád ještě je ve fázi růstu. Nehovořím o nákladní dopravě, ale o osobní dopravě, o e, tedy e, vysokorychlostních vlacích, takže zde dochází k růstu, i když bude potřeba obnovit vozový park, ale pořád je to fáze růstu. Druhá věc, možná tím uzavřu, je, že co je třeba? Nyní je třeba, aby všechno procházelo na základech eh, společných norem, na eh, základě standardizovaného, normalizovaného systému, tak abychom zde měli úplnou vzájemnou důvěru. Já vím, že můj vozový park, který teď vyvíjím, že bude rychle homologován, certifikován a eh, budu mít jistotu, že bude teď certifikován a tím to bude levnější potom. To je velký problém teď za dva, za tři roky budeme muset eh, zkompletovat tuto skládačku, tu skládačku, kterou jsem vám ukázal před chvílí. Richard. Eh, Richarde, mohl byste odpovědět na to, co se ptal pan Simpson? Děkuji, děkuji pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám na starosti bezpečnost v naší agentuře a vy jste se ptal na ty dílny, které provádějí údržbu, jak pro ty historické eh, vozy, tak pro ty běžné, běžně používané. V současné době pracujeme na eh, postupu, který by zajišťoval certifikaci údržby, čili toto všechno je ještě v přípravné fázi, ale v každém případě během několika dalších měsíců bychom měli předložit návrhy o tomto eh, ten přístup je přístup dobrovolný. Eh, jinými slovy, záleží na každé jednotlivé dílně, jestli požádá o takovouto certifikaci nebo ne. Kromě toho ale také v současné době pracujeme na certifikačním systému eh, pro orgány, které mají na starost eh, údržbu, tak jak se o tom hovoří ve směrnici. To jsou ty subjekty, které eh, mají zodpovědnost za dlouhodobou údržbu všech části vozového parku, ať už to lokomotiva, vagon nebo cokoliv jiného. A toto bude naopak povinné podle pozměňovacího návrhu, který je obsažen v této směrnici. A ti, kteří budou na starosti eh, údržbu, tak pochopitelně budou muset mít také povinnou certifikaci eh, ať už se to bude eh, týkat dílen, které budou provádět údržbu těch historických vozů nebo těch současných vagonů. I když z aplikace této eh, směrnice budou existovat určité výjimky, doufám, že jsem odpověděl na váš dotaz. Eh, já vím, že tam jsou výjimky, to je můj pozměňovací návrh. Mě spíš zajímá ta část, kde se to překrývá. Děkuji, děkuji vám eh, za to, že jste mezi nás přišli, přišel. Eh, ostatně je to součást eh, jaký, jakési dlouhodobé praxe, kdy sem zveme zástupce nejrůznějších Eh, agentur. Zítra například tady bude váš kolega z agentury pro námořní dopravu, máme také pravidelné kontakty s agenturou pro letectví a tak dále. Čili eh, je dobré, když eh, tuto možnost pohovořit si se zástupci agentur máme. Děkujeme ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel. Velice se těšíme, že i v budoucnosti budeme mít dobrý, dobré vzájemné pracovní vztahy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dalším bodem na programu je eh, zpráva pana Marinesku. Eh, pane Marinesku, jste připraven? Měl by se hovořit o Evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak víte, v Dubnu parlament eh, hlasoval v rámci prvního čtení o návrhu e, tohoto nařízení. Rada potom o tom e, hlasovala v červnu. Podařilo se jí dosáhnout e, schody ve vztahu k tomuto projektu. Já jsem potom vypracoval tuto zprávu na konci srpna, kdy jsem měl setkání se zástupci komise a potom ještě další setkání se zástupci předsednictví. A teď tedy vám mohu říci něco o tom, Eh, jaké jsou eh, v současné době hlavní sporné body. Za prvé o výběr koridorů. Existují různé návrhy, existuje eh, v zásadě tři verze. Je to za prvé ten návrh parlamentu, pak text, který předložila rada. Kromě toho Eh, je zde ještě další varianta a sice, že členské státy by se měly rozhodnout během určité doby eh, o tom, eh, jaké koridory by měly křížit několik členských států. Rada navrhla, že bychom měli mít pevně stanovený počet takovýchto koridorů a to by mělo být upraveno v v anexu. Myslím si, že jsme schopni dobrat se dohody. Já sám se domnívám, že ta verze rady je kompatibilní jak s návrhem komise, tak s návrhem parlamentu. Ale je potřeba si uvědomit, jakým způsobem eh, můžeme zařadit do těchto koridorů všechny členské státy, pochopitelně tedy ty, které mají železnice. Eh, druhá věc, o které jsme hovořili, souvisí s řízením těchto koridorů. Ten původní návrh byl takový, že bychom měli mít jakousi, jakýsi řídící orgán, eh, který by jaksi zrcadlil evropský orgán. Eh, rada navrhuje dva orgány, jednak řídící orgán a jednak technický orgán. Eh, ve kterém by byli zastoupeni eh, zástupci nejrůznějších podniků, které mají na starosti řízení infrastruktury ve všech členských státech. Myslím si, že i v této otázce jsme schopni dobrat se eh, schody. Za třetí, hovořili jsme o různých prioritách. Ta původní verze komise upravuje určitým Eh, eh, způsobem tu prioritu jako prioritu nákladní, pro nákladní dopravu. Parlament si domnívá, že bychom měli tuto prioritu upravovat podle určité doby. Myslím si, že i zde můžeme najít určitý kompromis dejme tomu řekněme, že vytvoříme určitou prioritu pro koridory pro nákladní dopravu, aniž bychom eh, tím nějakým způsobem ovlivňovali osobní dopravu. Eh, co se týče toho, čemu říkáme one point shop, tady jsme měli malé eh, rozdíly v názorech a myslím si, že i tady se dobereme konsensu. Rada může tedy na začátku listopadu zaslat svůj návrh. Švédské předsednictví je ochotné eh, dopracovat tuto zprávu do konce letošního roku tak, aby Eh, ta, ten text eh, byl dokončen, aby mohl být, tak, aby mohl být předložen prosincové radě. A já doufám, že dostaneme příslušný mandát, tak abychom mohli zahájit jednání Což znamená, že o těchto věcech můž, budeme moci hovořit až do prosince. Jestliže rada o tom bude hlasovat v prosinci, tak potom parlament by o tom mohl hlasovat v lednu nebo v únoru. Myslím si, že máme poměrně dobrou šanci, že tento harmonogram dodržíme. Pochopitelně eh, na tom se zúčastní zpravodajci ze všech politických stran. Já jsem se již sešel se stínovými eh, zpravodaji a shodli jsme se na tom, že skutečně jsme schopni do prosince tuto zprávu dokončit. Děkuji Děkuji, pane Manuelsko, pán Liberacky, eh, jménem socialistů a demokratů. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Marinesku. Ehm, měli, eh, eh, spolupracovali jsme velice intenzivně, setkali jsme se se zástupci rady a také se stínovými zpravodaji Eh, ve svých jednáních jsme velice vstřícní, protože eh, někdy ty otázky, které si klademe, jsou teoretické. Klademe si třeba otázku, proč vůbec potřebujeme toto nařízení, čeho chceme dosáhnout tímto nařízením. A to hlavně, eh, jestliže hovoříme o tom, že chceme zajistit konkurenceschopnost železniční dopravy v Evropě. Již několik let Eh, máme k dispozici směrnici o liberalizaci nákladní dopravy, ale co se týče těch sporných bodů, o kterých se zde již hovořilo, existuje určité dilema a sice eh, jestli bychom měli bojovat eh, za tyto koridory, svědčit jednotlivé členské státy, že tyto koridory potřebuje, protože některé členské státy tyto koridory vůbec nechtějí. Nechtějí prohlásit, že jsou eh, schopni v současné době zajistit takovéto koridory pro nákladní dopravu. Proč? Protože to vyžaduje značné investice. Kromě toho je to velice pracné, eh, pochopitelně to vyžaduje také finanční zdroje obrovské a tak dále. Takže mé stanovisko je asi následující. Eh, ty země, které mají zájem, by měly mít tuto možnost. Eh, na druhé straně je potřeba si uvědomit, že nepotřebujeme mít mnoho takovýchto koridorů. Co potřebujeme, jsou dobré, dobře funkční koridory. A jsme se tedy eh, takovéto koridory skutečně vybudovat. S tím souvisí ještě další otázka, která mě zajímá a zajímalo by mě, co si o to myslí také náš výbor. A to souvisí s těmi eh, řídícími orgány. Co mají tyto orgány vlastně řídit? Protože eh, například eh, to nebude mít mož, tento orgán nebude mít možnost říci, jaké se budou platit poplatky, protože tuto pravomoc mají národní orgány tyto orgány také nebudou rozhodovat o eh, takzvaných slotech. To je další věc, kterou budou rozhodovat národní instituce které eh, budou mít na starosti správu a řízení svých vlastních systémů. Čili tyto eh, řídící jednotky nebo řídící orgány, alespoň podle mého názoru, nemají možnost harmonizovat cokoliv. Nedochází tady k harmonizaci norem Eh, ani těch eh, jednocených poplatků a tak dále. A kromě toho eh, také neupravují možnosti, takže dominantní společnosti potom by si mohly některé věci vlastně pro sebe eh, usurpovat a to by znamenalo, že nemáme dostatečnou konkurenci. Eh, myslím si, že tak, jak teď ta situace je, tak to nedává těmto řídícím jednotkám žádné velké možnosti. Co se týče těch technických jednotek, tak tam skutečně by se měli setkávat eh, ředitele a vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti infrastrukturu. Tady vidím, že to představuje skutečně určitý krok předu který eh, nás posouvá dopředu, kdy za 10-15 let, za 10, 15 let bychom měli skutečně ty určené eh, sloty, tak jak to dnes známe z letecké dopravy. Možná, eh, že bychom se potom pokusili najít určité podobnosti, dosáhnout větší svobody přístupu. Například nákladní auta by potom měla možnost využívat <coughs> této dopravy, ale otázka je, jestli potřebujeme eh, tyto věci mít eh, k dispozici, nebo jestli by to neměl být trh, který se bude sám regulovat v této oblasti. Eh, například potřebuji, aby můj vlak projel tímto koridorem během příštích tří dnů. Bude muset používat tři až čtyři sítě infrastruktury. Eh, podle názoru mé politické strany mé politické skupiny se domníváme, že osobní doprava by měla být i nadále prioritní. Proč? Protože přepravuje lidi. A eh, jestliže hovoříme o osobní dopravě, tak eh, můžeme vytvářet i určité harmonogramy upravující vývoj během příštích několika měsíců. A e, jestliže potom nákladní e, vlak bude muset čekat třeba dvě hodiny, tak to přece není problém. Zatímco e, pro člověka, který musí někde čekat dvě hodiny, to problém představovat může. Doufám, že se nám pokusím Eh, zajistit eh, našemu zpravodaji mandát za náš, eh, za náš výbor. Pan Bilbo. Paní, pardon. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To, co řekl pan Marinesku ve své zprávě, tak k tomu bych chtěl říct následující. Jedná se o dva evropské projekty. A já nechci hovořit o prioritních koridorech, míním tím obecně to, že musíme transparentně se dozvědět, podle jakých jasných kritérií rada v jednotlivých přílohách skutečně vyčíslila své, svých 8 či 9 eh, koridorů. Jedná se tady o evropský projekt a musíme vědět, podle jakého způsobu se postupuje dát a jaké dopady to bude mít na zbylé evropské sítě. Alespoň by to bylo vhodné, kdybychom se Eh, mohli dozvědět u těchto projektů, zda tam jsou některé konfliktní body nebo takzvané body nasycení u těchto nových eh, korektor, koridorů. Co se týče managementu, tak by bylo dobré se dozvědět, eh, zda bude existovat jedna přepážka nebo ne a když ano, tak podle jakých kritérií bude vytvořena. Tady nám chybí definice evropského projektu a jaké jsou jasné cíle koridoru a jaké problémy tím budeme řešit a jaké projekty budeme koncipovat do budoucna, tak aby byly prospěšné pro všechny země. Já myslím, že by stačila půlka stránky tam nastínit, co je, co máme a co to znamená, tyto nové koridory a něco připravit v tomto smyslu, tak abychom mohli my zde ve výboru pochopit, jaká má být situace. Děkuji. Děkuji, pan Klemer. Myslím si, že nové koridory to je určité samozorium národních egoismů čili taková sběrna národních egoismů. Každá země chtěla být zúčastněna a teď je každá země skutečně u toho. Máme však jist šest koridorů pro ETMS, hlavně pro nákladní dopravu. A z těchto šest, které existují deset let, zatím eh, nebyl zrealizován žádný. A když tam zapíšeme nové koridory, tak si myslíte, že to bude všechno rychleji? Ne. Měli bychom se koncentrovat například na koridor 1, který z těch eh, eh, šesti ETMS pokročil nejvíce, ale ještě nevíme vůbec, jak ty vypadá ty koleje v jižních směrech. A teď se začínáme zabývat novými koridory. Z toho důvodu se ptám, jaký motiv nás k tomu vede. Je to motivace národní hrdosti jednotlivých členských států, které u toho chtějí být. A musíme se potom ptát, do jaké míry jste ochotni vše financovat. Když by byly konkrétní podmínky pro financování pro ten či onen koridor, tak by to bylo dobré. Pak by člověk mohl říct si, OK, když pátý nebo šestý e, e, koridor neklape, tak prostě poklapnou jiné koridory, ale za stálých daných podmínek. Ale nemá cenu k tomu přibírat další koridory, protože to vůbec nic nezmění, nic na evropské perspektivě. Z toho důvodu nemá cenu ani rozšiřovat koridory například na devítku. Koridor 3 například. Ten skutečně má vést od Stockholmu do Palerma. toho Malmé, Kodáň, Hamburg, potom existuje Velká díra a potom Verona, Innsbruck, Verona, Palerma. Ale co bude mezi tím? Proč je tam vůbec zmíněn Hamburg, ačkoliv nejkratší spojení z Berlína do Palerma? Tady existuje z Kodaně do Berlína. To, to spojení jde přes Rostok. Tak já nevím, eh, hovoří se o mostu, nikdo neví, zda to bude doopravdy most, za to bude tunel, nikdo neví, zda tam bude zapojen eh, Féman o toho, protože eh, Féman je obraz, která je přírodně chráněná. Takže já tady nevidím vůbec, že bychom zvýšili tempo v této oblasti. Nic se neděje. A když už hovořím o všech zemích, tak Máme 27 členských států. Dva státy nemají žádnou železnici, takže zbývá 25 a vy jste se zmínil o 22 zemích, tři ne. Finsko, Estonsko a Lotyšsko ne. Na druhé straně jste se zmínil Rail Baltica z Varšavy do Helsinek. To jsou eh, ty tři země, které jsou tam potom v tomto. Týče projektu 27, tam jsme určili koordinátora, tak eh, Hraje to vůbec ještě nějakou prioritu nebo ne, když tyto země říkají, že nemají s nákladní dopravou co dočinění? Proč se Finsko, Lotyšsko, Estonsko nezúčastnili u nákladní dopravy, ačkoliv u těch prioritních projektů e, jsou uvedeny? Já to nechápu. To musíme objasnit. Možná, že byli příliš čestní a říct, řekli, že mají obrovské finanční problémy v důsledku krize. Ale já se potom ptám, proč se hospodářská krize netýká ostatních zemí. Čili to jsou věci, které by se rád dozvěděl dříve, než my se rozhodneme pro něco. Pro radu je to nejlepší řešení, protože ta chce pomoci jakoby všem. Ale to není žádná evropská perspektiva, to je národní hloupost. A druhý bod. Potřebujeme samozřejmě nějaký evropské, nějaké evropské gremium nebo agenturu kdo chce mít nějaký slot, tak řekne třeba eh, čtyři z, tři ze čtyřech zemí řeknou, my nepotřebujeme žádný slot. Samozřejmě, když chceme mít nějakou agenturu, tak to musí být stanoveno jako slot na základě dorozumění jednotlivých zemí. Potřebujeme být flexibilní. Na Osobní přeprava do toho nemusí patřit, ale když se stane nějaká nehoda, tak jde o to, aby se obnovil co možno nejrychleji normální jízdní řád. Příklad. Dejme tomu, že e, máme e, toho, kdo řídí lokomotivu, má určité e, určitý čas, kdy pracuje, ale potom musí mít přestávku. No ale e, co to znamená? Znamená to, že když stane někde nehoda, tak musí dát přednost, dejme tomu ICE. Takže v takových konfliktních situacích, když dojde k nějakým nehodám, tak je zapotřebí být flexibilní. A to z toho důvodu, aby se přepravní řád, jízdní řád, co nejrychleji zase nastavil. My potřebujeme také one-stop agency, protože v evropském měřítku jsou národní železniční agentury obvykle skutečně ty nejnárodnější, alespoň se to takto říká. A právě z toho důvodu potřebujeme skutečně spíše evropské myšlení. Děkuji. Pan Sila. Já budu pokračovat v této diskusi. Myslím si, že je naprosto zřejmé, že Rada nám v současné době nabízí eh, něco jiného, než bylo těch původních devět eh, koridorů tak jak se o ně hovoří v první příloze. V druhé příloze se potom hovoří o jednom koridoru pro nákladní dopravu eh, pro každý členský stát. Teď máme eh, příklad toho, eh, kdy lotyšské ministerstvo zkrátka se nechce zúčastnit přípravy tohoto koridoru. Já nesouhlasím s tímto ministrem dopravy. Další rozšíření osmého Eh, koridoru ve smyslu eh, ve směru k Pobaltí, který propojuje Riga a Kaunas, Kaunas a potom Helsinki. Já se domnívám, eh, že správná strategie by umožnila další rozšíření tohoto koridoru. Jestliže tento koridor skončí v Lotyšsku, tak to znamená, že nákladní doprava bude dále pokračovat v Eh, formou eh, nákladních automobilů a kamionů, takže já si myslím, že je potřeba se na tyto věci dívat ze skutečně evropské perspektivy. Já vím, že Lotyšsko a Estonsko by zřejmě mělo problémy s dalším rozvojem tohoto koridoru, ale z evropského pohledu si myslím, že by skutečně tato možnost dalšího rozšíření koridoru existovat měla. Na druhé straně já tomu rozumím, proč lotyšské úřady, včetně eh, samotného ministra dopravy, a myslím si, že situace je podobná v Litvě a také v Estonsku. Myslím si, že jim více vyhovuje ta definice terminálu, v tom případě by měli možnost si vybrat, který koridor chtějí použít. Problém s pobaltskými státy na druhé straně ale spočívá eh, v šířce eh, vlastního, vlastních kolejí a zatím v těch pobaltských státech eh, vlastně více využíváme tu cestu přes ruské území eh, směrem k přístavům. Eh, jestliže tedy ale se na to podíváme skutečně z pohledu evropského eh, a jestliže do toho přeneseme celoevropský zájem, tak já jsem přesvědčen, že by bylo lepší, kdybychom prodloužili tento koridor, protože jinak nebudeme eh, mít zajištěné normální železnice v Pobaltí a myslím si, že to bude znamenat eh, určitě podivnou situaci. Děkuji. Pan Alvarez. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Marinescu za <clears throat> významnou zprávu, která je klíčová pro budoucí systém evropské dopravy a především eh, děkuji za Eh, to, že především se zaměřuje na nákladní dopravu. Já myslím, že je možné zajistit, aby mm, i mm, to bylo stejně kvalitní u osobní, jako u osobní dopravy. Je možné zde předložit celou řadu řešení, zlepšit infrastrukturu, využívat i konvenční eh, trasy, konvenční koleje a e, samozřejmě e, vytvářet i novou e, infrastrukturu pro vysokorychlostní soupravy a i důležité zajistit ten intermodální charakter i z přístavy. Pro dopravu pro nákladní dopravu v Evropě je třeba, abychom se podívali na tuto dopravu z pohledu jednotného e, řešení, které musíme přijmout. Proto tento projekt je tak důležitý. A já si myslím, že mm, bude zásadní, abychom zde my v Evropě zavedli jednotnou železniční nákladní dopravu. A e, děkuji. Děkuji, děkuji paní Alvarez. Pan Kasilos z e, komise. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Myslím si, že ty e, hlavní problémy zde e, velice dobře už nastínil pan poslanec Marinescu. Jedná se tedy hlavně o otázku výběru koridorů Eh, otázky eh, řízení těchto koridorů a také otázky priority pro nákladní dopravu. Vy víte, jaká je, eh, jaké je stanovisko komise. Naše komise, co se týče výběru koridorů, je taková, že tento výběr by měl vycházet z tržní analýzy, to znamená, že tento výběr by měl být otevřený a měl by odpovídat tržním potřebám. Návrh, který předložila Rada, dává eh, plnou možnost výběru koridoru a možnost eh, také eh, přidat nové koridory. Toto je politický, politické rozhodnutí. My se domníváme, že to, to není nejlepší E, e, řešení, ale je, pro, je, třeba si uvědomit, že tyto koridory ve většině případech již existují. E, je, je tady šest RTM koridorů, kromě toho také pokrývají ty hlavní osy. Myslím si, že kromě toho je potřeba také vzít v úvahu ještě další prvek, který souvisí s touto otázkou výběru koridoru. Tento návrh měl dosáhnout konkrétních eh, výsledků během krátké doby a to prostřednictvím zavedení tzv. operačních eh, opatření nebo provozních opatření, čili nejedná se o síť, eh, do které je potřeba hodně investovat, ale spíš by to měl být výsledek spolupráce mezi těmi, kteří mají na starosti infrastrukturu a kteří jsou schopni toto zrealizovat během krátké doby. Myslím si, že tyto sítě by měly být eh, považovat, eh, že bychom na ně měli nahlížet eh, z jiného úhlu, než jak tomu je teď v rámci těch prioritních projektů, kde je potřeba značných investic. Chceme tedy dosáhnout výsledků z krátkodobého nebo střednědobého hlediska. Chceme dosáhnout revitalizace Eh, nákladní dopravy. Co se týče vlastní správy a řízení těchto koridorů, eh, komise navrhla, že by bylo dobré, aby ty řídící a správní orgány měly větší pravomoci. Eh, komise chtěla dosáhnout toho, aby byl jmenován ředitel, který by měl určitý právní statut. Řešení rady je taková, že bychom měli mít dvě úrovně řízení, jednu na úrovni členských států, jakýsi výkonný orgán, a druhý na úrovni eh, ředitelů eh, celé sítě. Eh, my s tím můžeme souhlasit, ale to dále souvisí i s otázkou nezávislosti vlastních akcí jednotlivých Eh, lidí zodpovídajících za řízení eh, infrastruktury. Co se týče těch nákladních vagonů, naše diskuse ukazuje, že Existují různé názory na tuto možnost poskytnout prioritu nákladním eh, vagonům nebo nákladním vlakům na těchto koridorech. Domníváme se, že tato iniciativa může nám zajistit řešení určitých problémů, které souvisejí s konfliktem, eh, s možným konfliktem s osobní dopravou. Snažíme se v současné době identifikovat určité postupy, eh, které se týkají nákladní dopravy. Eh, ale pouze některé specifické nákladní dopravy. Jinými slovy, nejde, ne, nejde nám o to, abychom zajistili prioritu pro všechny náklady. Eh, pochopitelně, že jsou některé náklady, které vyžadují spolehlivost, které vyžadují rychlost a tak dále. Myslíme si, že dobrá spolupráce mezi vedoucími, kteří budou mít na starosti infrastrukturu, umožní zvýšit kapacitu na těchto koridorech Kromě toho musíme vzít v úvahu také eh, definici koridoru, která eh, tato, tato definice je dostatečně pružná, je to hlavní osa, takovýto koridor, ale je to také alternativní eh, trasa současně s těmi ostatními osami. Myslíme si, že evropská síť je velice extenzivní síť a proto se domníváme, že existuje dostatečný manévrovací prostor pro vytvoření těchto koridorů. Na závěr musím říci, že nedávný výzkum eh, ukázal, že eh, formou dobrou, eh, do, do, dobrého sekvencování můžeme dosáhnout velice dobrých výsledků v nákladní dopravě, aniž bychom tím ovlivnili dopravu osobní. Myslím si, že to zásadní je flexibilita, tak jako o tom hovořil kolega Kramer a Osobně se domnívám, že řešení, které předložila Rada, eh, může být řešením kompromisním, i když eh, se nemusíme eh, přitom soustředovat příliš na potřebu osobní dopravy v tom smyslu, že by měla mít také prioritu, protože v tom případě by tento návrh se netýkal dopravy nákladní, ale dopravy osobní. Domníváme se tedy, že existuje v současné době možnost rychle eh, dosáhnout finalizace těchto eh, návrhů. Domníváme se, že tyto návrhy by po období krize mohly nám dát dostatečné záruky, respektive dát spotřebitelům dostatečné záruky v tom smyslu, že nákladní doprava eh, může poskytovat služby mezi bodem A a B eh, v příslušné, příslušném čase eh, a také dostatečně dochvilně. To je přesně to, co spotřebitel od nás chce, protože chce, aby tady existovala konkurence se silniční dopravou. To je asi všechno, co bych řekl v tomto okamžiku. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Marinesku. Chtěl byste to nějakým způsobem schrnout? Eh, děkuji. Děkuji za příspěvky všech kolegů. Já jsem hned na začátku prohlásil následující. Největší body pro diskuzi budou volba koridorů a potom téma priority. K tomu prvnímu bodu. Chci vás upozornit na to, že se musíme dohodnout na následujícím. Když zvolíme koridory po vstupu platnost nařízení, anebo když je zvolíme v příloze, tak to jsou dvě věci, o kterých musíme rozhodnout. A posléze můžeme diskutovat o tom, a každý tady má svůj vlastní názor, jaká bude struktura koridorů. Ale toto rozhodnutí je možné teprve tehdy, až se rozhodneme, jak vůbec mají být zřízeny koridory a kolik jich má být. A nyní k těm otázkám. Dílem už byly zodpovězeny právě v nařízení rady i komise, co se týče kritérie, co se týče rozsahu působnosti. Tam všude jsou poskytnuty odpovědi na tyto otázky. Těší mě, že to, co řekli kolegové, ukazuje, že dojde asi k jednotě mezi různými politickými frakcemi. Děkuji. Děkuji. Předpokládám, že všichni jsou rádi, že máte mandát eh, pokračovat jako zpravodaj, to znamená jednat s radou eh, s cílem se dohodnout za švédského předsednictví. A k tomu tedy máte pověření. Dámy a pánové, tím se dostáváme ke schůzi koordinátorů. Já nevím, zdali koordinátoři by chtěli začít brzy, dříve. Jestli zde jsou. Pokud zde panuje souhlas, tak ano. A na adresu těch ostatních říkám, že se těším, že se opět uvidíme zítra ráno v 9 hodin.